La seduta è ripresa. Zahájíme schůzi a především sdělení, eh, a to eh, týká se to výkonu trestu italského státu. Kasační soud na svém zasedání 6. června 2011 prohlásil, že eh, byl za Popolo di Liberta zvolen do Evropského parlamentu Giuseppe Gargani, který nahrazuje eh, kolega, kolegu Kolína, eh, který mm, eh, tímto není členem parlamentu za Ligu Severu a parlament bere na vědomí toto od 6. června 2011. Platí mandát tohoto nového kolegu, kolegy a zápis ze včerejší schůze a příslušné další dokumenty byly rozdány. Jsou nějaké poznámky? Ne. Pokud nejsou žádné poznámky, tak tímto zápis je odsouhlasen. A podle eh, programu nyní máme na pořadu dne prohlášení komise a rady na téma eh, nové maďarské ústavy. Především dáme slovo pan, před, bádáme slovo paní Děry za radu. Madam President, Commissioner, honor... Paní předsedkyně, komis, zástupci komise, musím k tomu říci, že v podstatě rada nemá žádné pravomoci